Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Dobrý den, dámy a pánové. Můžeme zahájit naše dnešní zasedání a prvním pořadem na bodu jednání je prohlášení komise o boji Evropské unie proti HIV AIDS v celosvětovém měřítku. Chtěla bych připomenout, že eh, po, podle prohlášení nebo po prohlášení komise tady budou mít slovo řečníci ve jménu skupin a nebudeme mít eh, catch the eye. Chtěla bych požádat pana Daliho, aby si vzal slovo za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice potěšen, že mohu být dnes mezi vámi. U příležitosti eh, dne HIV AIDS bych chtěl poblahopřát